Návrh 55. Zamítnut. Návrh 43 zamítnut. Návrh 56 zamítnut. Návrh 57 zamítnut. Návrh 44 zamítnut. Návrh 29 zamítnut. Návrh 80 zamítnut. Návrh 58 přijat. Návrh 13 zamítnut. Návrh 49 přijat. Návrh 59 zamítnut. Návrh 60 zamítnut. Návrh 15 zamítnut. Návrh 17, první část, přijat, přijatá. Návrh 17, druhá část, přijato. Návrh 3, číslo 3 zamítnut. Návrh 32 zamítnut. Návrh 61 zamítnut. To byl tedy výsledek hlasování o první uh, skupiny pozměňovacích návrhů společnému návrhu rezoluce. Eh, chci vás informovat, že výsledek hlasování druhého balíčku druhé části pozměňovacích návrhů k tomuto společnému návrhu rezoluce bude oznámen v 8.30, v 20 hodin 30 minut dnes večer. Teprve sbíráme hlasy. Takže v 8.30 oznámíme výsledek druhé části eh, pozměňovacích návrhů. Mm, máme tady Prezentovali jsme tedy výsledky, které máme a přejdeme k třetímu eh, hlasování a to bude třetí eh, část eh, pozměňovacích návrhů k návrhu rezoluce Evropské koordinace akce nebo je proti COVID, pandemii COVID-19 a důsledkům. Jak víte, tak postup hlasování bude stejný jako v případě první a druhé eh, části hlasování. Toto třetí eh, hlasování bude probíhat do 6 hodin. Tím otevírám hlasování máme do 6 hodin, 18 hodin. Výsledky eh, třetí části, které budeme hlasovat teď, budou oznámeny v 10.50, 22.50. Takže 8.30 druhé části Eh, druhé balíčku a 10.30, 10.50 eh, eh, ke třetímu balíčku. Tím otevírám hlasování. A odročuji schůzi. Děkuji vám.